Děkuji. Tímto eh, znovu zahajuji zasedání. Eh, protokol za včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Máte k tomu nějaké připomínky? Nemáte? Dobře, takže tímto můžeme eh, zápis